everybody. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Vítejte na našem prvním zasedání roku 2019. Všem těm, které jsem zatím neviděla, přeji hezký nový rok. 2019 bude to významný rok pro nás všechny. Máme hodně práce a budeme se snažit ze všech sil jí co nejvíce dokončit. Nejprve, co se týká pořadu jednání. Ráda bych vás informovala, že co se týče zítřejšího hlasování, máme určitou změnu. Za prvé, hlasování zprávy Dalton o lepším vynucování a modernizaci spotřebitelských pravidel EU bude první bod a poté se bude hlasovat o zprávě Charanzová o e, tom občanském pojištění a nakonec budeme mít zprávu Danty o programu pro jednotný trh. Zbytek hlasování pak bude tak, jak máte v navrhovaném pořadu jednání. Pokud nejsou připomínky, a žádné nevidím, tak to můžeme považovat za přijaté. Nejprve tedy několik oznámení, jak jistě víte, tato schůze je přenášena po internetu je to také e-meeting, takže pracujeme pokud možno bezpapírově. K dispozici je nový biletín, je to číslo 99. Teď schvalování zápisů předchozích schůzí. Konkrétně schůze listopadu 21.22 a potom 6. prosince. Ty zápisy budeme považovat za schválené, pokud nejsou poznámky. A nejsou. Takže se můžeme pustit do zpráv z vyjednávání nejprve ve věci autorského práva na jednotném digitálním trhu. Catherine Steiler je naše zpravodajka. Děkuji paní předsedkyně, děkuji kolegům za příležitost informovat je o třístranných jednáních. Proběhlo již pět třístranných jednání, to nejnovější eh, mělo být dnes večer, ale nebude, je to zrušeno, protože rumunské předsednictví nezískalo mandát. Jak jsme na tom? No, jsme na tom tak, jak jsme si rozhodně nemysleli, že na tom budeme. Ale jsme na tom tak. A tak eh, musím říci, paní předsedkyně, že jsem ještě za svá léta v parlamentu takovéto vyjednávání neviděla. Na poslední schůzi stínových zpravodajů stínoví zpravodové dostali text, což ale nebyl oficiální text rumunského předsednictví, bylo to něco, co tak nějak uniklo do novin Politico. Takže jsme nakonec jednali o textu, eh, který vůbec nebyl oficiální a vlastně vůbec ani neměl být na stole. A obecně bych řekla, že celkový ten způsob, jak se vyjednávalo, není takový, kde by tedy alespoň náš výbor si připadal náležitě konzultován. A řekla bych, že to nezvěstí nic dobrého co do schválení té složky do konce mandátu, což ale nemusí být nic špatného, protože ta témata, která jsme chtěli řešit, například článek 13, se vůbec nerozvinula způsobem, jak jsme si přáli. Je tam spousta zmatků, eh, někteří tvrdí dokonce, že článek 11, což byl také eh, kontroverzní článek společně se článkem 13, by měly být škrtnuty z celého textu a to mluví samo za sebe. No ale tak, jak to je teď, vlastně nejsme o nic moc dál, než když jsem vás o stavu věci informovala posledně. Je velkým zklamáním, jak se celá věc vyvíjí, jak je zacházeno s naším výborem v celých jednáních a kam jsme se za tu celou dobu dostali. Takže eh, dovolíte-li mi určitou úvahu, do budoucna bych řekla, že by neměl žádnému trialogu předsedat zpravodaj, my jsme to říkali hned od začátku. Um, řekla bych, že je velká škoda, že za výbor Jury tam nepředsedá předsedání místo předseda, ale zpravodaj právě. Já si myslím, že parlament by měl vypracovat jasná pravidla a konzistentní standard, jak by ta jednání měla vypadat. Možná by tam mělo být nějaké školení pro předsedy a místo předsedy, jak těm jednáním předsedat, zejména ve věcech, které jsou na nejvýše kontroverzní. A pak mi dovolte ještě jednu věc. Řekla bych, že chceme-li skutečně digitální jednotný trh, který bude účelný, bude reflektovat eh, realitu a fakt, že eh, vlastně teď jsme v situaci, kdy možná eh, budeme Eh, zakazovat takzvané mýmy, tedy napodobeniny jiných děl, eh, což je něco, co mají mladé generace dnes velice rády. Eh, například mé děti by si nějaký takový zákaz nedovedli vůbec představit. No tak my si musíme uvědomit, že to, co máme před sebou, tak může dopadnout. Je mi líto, že toto je má poslední zpráva pro váš výbor, protože se na konci tohoto měsíce přesouvám do jiné funkce. Chtěla bych vám poděkovat eh, za celých těch 20 let, co jsem v Evropském parlamentu a všem vám zde ve výboru, kde jsem již 10 let. Řekla bych, že zpráva, kterou si z tohoto musíme odvést, je ta, že jednání v takto citlivých věcech musí probíhat daleko eh, jaksi erudovaněji, než jak tomu bylo v tomto případě. Děkuji vám za příležitost tuto zprávu poskytnout. Děkuji vám, Catherine. Jak jste eh, zcela správně řekla, toto je jedna z vašich posledních schůzí, ta poslední bude, pokud vím, zítra, takže děkujeme mnohokrát za všechno, co jste pro parlament udělala. Eh, Julia. A teď má slovo Julia. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Catherine Styler velice aktivně obhajovala stanovisko IMCO v celých těchto vyjednáváních a proto eh, jsme doufali, že ta vyjednávání skončí ještě za její přítomnosti. Ale já bych se vás ráda jako předsedkyně zeptala, zda vůbec bude nějaký další trialog před koncem mandátu, abychom zajistili, že výbor IMCO bude i nadále reprezentován na úrovni europoslanců. Je totiž velice důležité, aby naše kompetence v těchto otázkách nebyly smeteny ze stolu. No, co se týká toho, zda bude další trialog, to záleží samozřejmě na radě. A bude na socialistech, aby jmenovali nebo nominovali někoho, kdo pak bude následovat v, v, ke, v keterních šlépějích, což jsou velice velké šlépě, tedy samozřejmě obrazně za to. Takže, takže tak. E, s tím jdeme na další bod na pořadu jednání, což je zpráva o otázce podpora spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb. E, tak, toto by měla vzít Crystal Šaldemoze, ale já ji tu nevidím. Takže aha, aha, aha, ono se to zdá se, tady mi říkají přesunulo. Tak jo, takže eh, v první řadě tedy půjde o zprávu na téma prodloužení přechodného používání jiných způsobů než metod elektronického zpracování dat stanovených v celním kontextu unie, v kodexu Unie. A to má na starosti pan Selimovič. Máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Velice stručně vás informuji o posledním trialogu o eh, prodloužení přechodného používání jiných způsobů než metod elektronického zpracování dat. Trialog proběhl ve Štrasburku 11. prosince s rakouským předsednictvím. Bohužel rada i komise byly velice neflexibilní, co se týká přesného data, tedy přesného termínu pro vytvoření eh, elektronických systémů v celní oblasti. Parlament trval na tom, aby to bylo datum, které je v naší pozici, v našem stanovisku 2023, Rada a komise nechtěli přistoupit na kompromis, chtěli zachovat rok 2025. Kromě toho, rada neustále trvá na tom, aby do rozsahu tohoto návrhu bylo, byly zahrnuty národní systémy, aby se termín prodloužil do roku 2022 pro národní systémy. Takováto neflexibilita znamenala eh, ve finále to, že se nedosáhlo během tohoto třístraného jednání meziinstitucionální dohody. Ale zůstávám optimistou, že štrasburský trialog nám umožnil upřímnou výměnu názorů, že jsme si vyjasnili mm, celou řadu dalších otázek a jsem si jist, že jak parlament, tak komise i rada nyní lépe chápou eh, stanoviska ostatních. Další trialog bude příští týden ve středu. Za sebe mohu všechny ujistit, že učiním vše, co je v mých silách, abychom dosáhli nějakého rozumného řešení ještě s rumunským předsednictvím. Děkuji. Děkuji vám. Hodně štěstí. Dále budeme mluvit o smlouvách na dodávku dig- digitálního obsahu. Slovo má Evelyn Gebhardt. Aha, ale není tu. Takže pokud nechce promluvit nikdo další, tak postoupíme k dalšímu bodu, který se týká pravidel a postupů pro soulad s harm... Ne, to je na zítra. Aha, takže jinými slovy, to znamená, že jsme tedy vyčerpali ty zprávy z vyjednávání, protože pan Danty to vezme najednou zítra. Takže jinými slovy můžeme jít na bod 9. Zřízení Evropského průmyslového technologického a výzkumného centra kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center. Spravodaj je pan Kohn. Dnes projednáme pozměňovací návrhy. Bohužel pan Kohn osobně nemohl přijít a proto poprosil mne, abych promluvila jeho jménem. Pan Kohn by rád řekl, že bylo předloženo 14 kompromisních návrhů na základě pozměňovacích návrhů k stanovisku. Zpravoda je spokojen s kompromisními návrhy, které byly nalezeny na technických schůzkách. E, nedošlo k žádným, nebo neočekávají se žádná, žádné politické roztržky. Chtěl by poděkovat ostatním stínovým zpravodajům a všem kolegům za spolupráci a sekretariátu IMKO za podporu. V kompromisních návrzích je celá řada důležitých otázek, například vytvoření sítě a centra kompetencí jakožto uhlového kamene v tom, aby Evropská unie se stala globálním lídrem v oblasti kybernetické bezpečnosti a digitálních technologiích. Jde také o navýšení kompetencí evropského průmyslu v této oblasti a učinění z Evropy klíčového hráče v boji proti kybernetickým útokům. Je zde zmíněn význam malých a středních podniků, cíl dosáhnout vyváženého zastoupení zúčastněných stran eh, v příslušném výboru a poradenských vědeckých orgánech s tím, že se musí zejména dbát na začlenění malých a středních podniků. Je zde zmíněn význam tvorby eh, znalostní základny v této oblasti a zvyšování povědomí. Náklady by měl pokrýt Evropský obraný fond, eh, zejména co se týká Eh, kroků souvisejících s kybernetickou obranou. No, takže stínoví zpravodajové. Za EPP má slovo paní Komi. Eh, nevím, jestli si za ní slovo vezme někdo jiný. Aha, pan Šváb, prosím. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Paní Komi nemohla bohužel přijít, je v Itálii a poprosila mne, abych jejím jménem zmínil pár věcí. Máme 235 pozměňovacích návrhů celkem. Paní Komi eh, sama předložila 22 z nich. Víceméně byly všechny přijaty. Po dvou technických setkáních se rozhodlo, že není nutné eh, uspořádat schůzku stínových zpravodajů, protože kolegové se shodli už na těchto schůzkách. A tím pádem návrh komise co do vytvoření tohoto Evropského centra pro kybernetickou bezpečnost, pro eh, průmysl, technologii a výzkum, eh, je předmětem všeobecné schody a tím pádem na tom lze bez problémů dále pracovat. Děkuji. Děkuji. ECR, paní McClarkin, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. ECR vítá stanovisko zpravodajky, zpravodaje a vítá konsenzus všech frakcí ohledně tohoto centra kompetencí. Rádi bychom pouze zdůraznili nutnost zdůraznit eh, potřebu používat mezinárodně uznaná řešení v rámci cílů tohoto centra a jeho úkolů. Je potřeba zachovat si k tomuto globální přístup, který bude uznávat expertízu z oblasti průmyslu a bude ehm, podněcovat výměnu osvědčených postupů a nových nápadů. To je zásadní, abychom si zachovali konkurenceschopnost, abychom se vyhnuli fragmentaci trhu. Bez ohledu na to, toto stanovisko vítáme, zejména z důraz na malé a střední podniky co do aktivit tohoto centra. To je vše. Děkuji vám. Děkujeme za Alde, pan Hirsch, ale ani jeho nevidím. A nevidím ani nikoho z Alde, nikoho jiného. Takže Julia Reda má slovo za zelené. Děkuji, paní předsedkyně. I my bychom rádi poděkovali zpravodajovi za to, že zohlednil celou řadu našich návrhů. Jsme přesvědčeni, že došlo k určitému zlepšení co do otázky vztahu toho kompetenčního centra a otázek obrany, kde zpravodaj navrhuje zajistit, aby jakékoliv výdaje související s obranou šly z Evropského obraného fondu. Myslíme si i nadále, že v příslušném článku je však potřeba zdůraznit, že i administrativní náklady související s obranou mají jít právě z tohoto fondu a rádi bychom v tomto smyslu požádali o dodatečnou pojistku, dodatečné ujištění. Ve všem ostatním jsme spokojeni s tím, jakým směrem se věci ubírají. Děkuji vám za Evropskou komisi. Tady je Pan González Sancho je tu, ano, tak máte slovo, prosím. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já budu za Evropskou komisi poměrně stručný. Velice si vážíme široké podpory vyjádřené ze strany výboru IMCO. A také co se týká výboru ITRE minulý týden to, co zasnělo, jde eh, směrem za zlepšením celého návrhu a proto nemám jiného komentáře než toho, že bych poděkoval europoslancům a europoslankyním za velice konstruktivní zpětnou vazbu. Děkuji. Děkujeme. Hlasovat se bude 29. ledna. Eh, ještě Lucy, pokud vím, eh, pokud chápu, eh, nahradí Evelyn Gebhardt, co se týká toho digitálního obsahu, pokud se nepletu tedy. Je to tak? Ano, omlouvám se za pozdní příchod, byla jsem na jiné schůzi. Jde o to, že ta, nebo představa je taková, že trialogová jednání budou ukončena zítra. Trvala víc než rok, na žádost EPP bude ukončování dlouhodobých smluv vyloučeno z rozsahu působnosti, jinými slovy členské státy budou moci nadále rozhodovat v této oblasti sami. Obecně vzato, ve všech těch oblastech jsme dosáhli plné harmonizace a zároveň zavádíme vysokou úroveň, vysokou kvalitu ochrany spotřebitele. Jde o to, že se aktualizuje také, že otázka aktualizací se bude řešit v sekci eh, hmatatelného zboží. Dobrá, takže můžeme jít na další bod na pořadu jednání, což je projednání pozměňovacích návrhů a kompromisních pozměňovacích návrhů k tomu všeobecnému bezpečnostnímu nařízení, kde je zpravodajka Roža Tun. Ale eh, já nevím, jestli Andreas ji nahrazuje nebo ne. Aha, nahrazuje. Tak máte slovo. Ano, paní předsedkyně, já nevím, odkud ta svá přesvědčení berete, ale každopádně máte pravdu. Nahrazuji Ružu Tún, je velice líto, že zde dnes nemůže být. Bohužel řeší důležité otázky v Polsku. A proto vás pouze informuji o tom, o čem vás chtěla informovat ona. Chtěla vám v první řadě poděkovat, všem kolegům za zájem o toto téma. Máme opět více než 300 pozměňovacích návrhů, ale tady už se poněkud rozcházejí. Ruža eh, se snaží najít smysluplné kompromisy, abychom mohli hlasovat podle původního plánu 21. února. Proběhla jedna schůze stínových zpravodů, a to ve Štrasburku, další bude tento týden zde v Bruselu. Co se týká obsahu, Ruža uznává, že je poměrně zklamána, protože je mnoho pozměňovacích návrhů, které oslabují ten eh, návrh anebo eh, škrtají různé druhy technologií. Už to řekla a říká to znovu. Z jejího pohledu je to celé balíček. Nelze si vybírat, co se nám hodí a co ne. Komise připravovala svůj návrh poněkud déle, než se čekalo, ale ve finále ty představené eh, součásti systému prošly analýzou nákladů a výhod, což je podle Ružitun pozitivní a chce nám připomenout, že Komise začala s hodnocením 15 technologií, ehm, našla pak 23 nejlepších, zde budeme řešit jejich fungování, ale Růža není připravena ten návrh oslabovat. Proto se chce přidržet většiny návrhů komise. A tím pádem bych měl možná vypíchnout především to, že Ruža je toho názoru, že parlament vlastně už jednou hlasoval o jedné z těchto věcí a tím pádem eh, parlament by se měl přidržet toho, co už jednou rozhodl. Eh, přesto Růža sdílí určité obavy o fungování eh, těch jaksi závozníků nebo pomocných řidičů, nebo pardon, pomocných technologií pro řidiče. Například by technologie neměly řidiče nutit k tomu, aby zbytečně zpomalovali, když není stanovena nižší e, cestovní rychlost. Takže v tomto bude potřeba e, dospět ještě kompromisu. Pak je zde ještě otázka toho, e, toho neomezeného vidění co do co do nákladních vozidel, samozřejmě změna konstrukce kabin autobusu a nákladáků, to by bylo velice zdlouhavé, ale možná by mělo být možné otevřít tomu dveře určitým způsobem. A zajímal by také názor komise na toto téma. Jsou zde návrhy rozšířit působnost určitých technologií, například eh, obligátní eh, lepší zajištění jednotek, které sbírají údaje o nehodách, a Růža je jako vždy připravená zhodnotit pro i proti, jak s komisí, tak s kolegy zde ve výboru, tak abychom ve finále mohli dosáhnout užitečného, smysluplného kompromisu. Každopádně vysoké bezpečnostní standardy učiní z evropského automobilového průmyslu lepší průmysl a to neplatí jen pro Evropu, ale i pro celý svět. A s tím Růža ještě jednou děkuje a znovu se omlouvá, že nemohla přijít sama. Děkuji vám a teď přecházíme k stínovým eh, zpravodajům paní Sahnalová za SND. Páni demokraty se určitě jedná o velice důležitý návrh eh, a proto jsem spolu s kolegy předložila eh, řadu pozměňovacích návrhů, které cílí na posílení ochrany zranitelných účastníků silničního provozu a celkové zvýšení jeho bezpečnosti. Jako sociální demokraté plně podporujeme přímý výhled z těžkých nákladních vozidel. E, nejenom já se domnívám, že by jeho implementace e, mohla být určitě uspíšena. E, obecně si přejeme co nejvíce využít potenciál vyspělých systémů pro detekci nechráněných účastníků silničního provozu, a to nejen u nákladních vozidel, ale také u osobních automobilů. Eh, tady řadím systémy upozorňující na možnou kolizi s chodci či cyklisty, eh, samozřejmě v další fázi v kombinaci s nouzovým bržděním. Velkým zlozvykem dnešní doby je používání mobilního telefonu nebo jiného zařízení během jízdy, Eh, které výrazně narušuje schopnost řízení. Eh, tady je zapotřebí určitě více apelovat eh, na výrobce, aby informační systémy na palubě, na palubě vozidel nesváděly pozornost řidičů od řízení a také na řidiče samotné. Nedomnívám se, že vhodným řešením problému je povinná instalace vyspělého rozpoznávání rozptýlenosti, který navrhuji nejprve důkladně vyhodnotit. Podporuji dále zavedení signalizace nezapnutí bezpečnostního pásu. Eh, pásy jsou určitě jeden z nejdůležitějších a nejúčinnějších bezpečnostních prvků vozidla. Eh, pak tady máme asistenční systémy, jejichž cílem je usnadnit život řidičům a v případě potřeby jim pomoci. Eh, tady výběr komise šel podle mého názoru správným směrem a předpokládám pouze některá vyjasnění. Například v případě, eh, kdy některé systémy nebudou fungovat. Otazníky ve mně vyvolává systém inteligentní regulace rychlosti. Jak už jsem avizovala, pro zavedení v podobě, která má aktivně zasahovat do řízení, postrádám důkladnější analýzu jeho připravenosti, včetně potřebné infrastruktury a také míry akceptovatelnosti ze strany řidičů. Eh, předkládám proto text, který zavedení ISA eh, umožňuje v první fázi bez aktivního zásahu do řízení tak, aby si na něj řidič nejprve zvykl. To je ostatně důležité pro všechny navrhované systémy, aby mohly v praxi účinně fungovat. Samostatnou kapitolou je zapisovač údajů o nehodě. Ten by měl být konstruován výhradně pro účely zaznamenávání a uchovávání kritických parametrů a informací týkajících se nárazu. Navrhuji celou řadu zpřesnění textů s ohledem na zajištění ochrany osobních údajů a soukromí, aby bylo vyloučeno zneužití dat či jejich použití pro jiné účely. Jsem také proti tomu, aby systémy uvnitř automobilů mohly rozpoznávat obličej posádky. To nemá s bezpečností nic společného. Co se týká eh, šesti dosud prezentovaných kompromisních návrhů paní zpravodajky, tak samozřejmě eh, Rože za ně děkuji. Eh, jak jsem zmínila minulý týden na našem prvním zasedání stínových zpravodajů, věřím, že sociální demokraté je budou moci podpořit včetně toho navrhovaného zkrácení lhůty pro použití eh, tohoto nařízení. Eh, nejen u kompromisu číslo 5, eh, ale bude samozřejmě záležet na tom, jak budou dále zapracovány naše připomínky. Takže ještě jednou děkuju a budu se těšit na další spolupráci nejen s paní zpravodajkou, ale i s ostatními kolegy. Thank you very much. Then, uh... Děkuji mnohokrát teď za EKR. Eh, Dan Dalton, ale myslím, že Emma Clarken ne. Tak ne. Tak teď za Alda eh, paní Dita Charanzová, pan Selimovič Nikolivěk, za zelené Pascal Diron, taky ne. Takže dneska jdeme hodně rychle a rovnou se dostáváme Prosím, máte slovo. Vy ho- hovoříte za někoho jiného k této věci, prosím. Ano, děkuji náš stínový zpravodaj či zpravodajka tady není, takže už mnoho tady bylo řečeno, jenom se chci vyjádřit k těm pozměňovacím návrhům. Určitě je tady velký zájem o důležitý projekt, protože je tady hodně pozměňovacích návrhů, je úplně jasné, které jsou prioritní oblasti a tedy které věci by měly být zvláště vypíchnuty ve zprávě. Jsou tady určité obavy ohledně některých eh, ustanovení v návrhu komise. Ty sdílíme a snažíme se je řešit také našimi pozměňovacími návrhy. Hlavně se to týká specifikací inteligentních systémů pro eh, asistenčních systémů, eh, udržování jízdy v pruhu, pak eh, zapisovačů údajů o nehodách a tak dále. To se musí dále specializovat v naší zprávě, tak aby tam bylo jasné stanovisko pro vyjednávání s radou. Eh, naše stínová zpravodajka je přesvědčena, že budeme muset také řešit některé horizontální věci, jako je přesnější definice zranitelných eh, účastníků a nebo eh, snaha zajistit Eh, technologickou neuralitu navrhovaných bezpečnostních opatření. Navíc budeme muset navrhnout lhůtu pro aplikaci pro vstup v platnost příslušných opatření a musí to být ambiciozní a zároveň realistické. Zvláště musí být eh, zvlášť dobře vyváženo využití nových technologií eh, a zároveň ochranou osobních údajů. A týká se to zejména rozeznávání obličejů a zapisovačů nehod, protože to musí být eh, samozřejmě v souladu s evropskou legislativou o používání osobních údajů. Doufám, že brzy bude možno hlasovat ve výboru a že bude dobré východisko pro naše další jednání. Děkuji. Děkuji. Pascal evidentně eh, právě vstoupil do místnosti. Vy jste stínovým zpravodajem za zelené. K této věci přejete si k tomu něco říci? Nikoliv? Dobře v kterémž to případě se dostáváme k paní Lucy Anderson. Děkuji, ano. Toto je velice důležitá složka a zdůrazňuje také význam evropského automobilového průmyslu v oblasti, toho, v oblasti vedoucího postavení bezpečnosti vozidel a vůbec rozvoje automobilové dopravy. Jsem velice vděčná za to, že zpravodajka podporuje požadavky pro přímou vizi, přímé vidění a doufám, že pozemní jezovací návrh 46 Eh, stanoviska TRAN, které už jsme prohlasovali, bude za to v úvahu na hlasovacím seznamu na závěr, tak aby co nejvíce se zdůraznily požadavky na přímé vidění. vidění. Má to velký dopad na bezpečnost cyklistů a chodců. Chci také zdůraznit, že technologický balíček jako takový je důležitý a musí to být všechno dohromady a všechno to musíme hlasovat společně, protože jenom tak si vybírat některé aspekty, to by rozhodně oslabilo celkovou legislativu. A rovněž bych chtěla také zdůraznit toto. Nedávno jsem žádala komisi o další informace eh, o, o eh, možnosti blokovacích zařízení v případě požití alkoholu, protože víme, že je spousta nehod, které způsobí právě alkohol, a to po celé Evropské unii. Děkuji mnohokrát. A teď za Evropskou komisi tady máme pana Chočina. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Nejprve, mi... Nejprve dovolte, abych poděkoval za vysoce kvalitní příspěvky. A musím říct, že jsme se zabývali velmi bedlivě všemi pozměňovacími návrhy. Chtěli bychom říct, že se domníváme, že Tady jde o skutečně velmi zásadní reformu a doufáme, že tato reforma bude schválena ještě v tomto volebním období, protože tady jde o ochranu životů evropských občanů a také o to, aby Evropská eh, unijní automobilová eh, výroba a celý tento sektor byly stále na špici. Chtěl bych eh, stručně říct asi tolik. Ohledně eh, respektování soukromí, my samozřejmě souhlasíme s tím, že systém, především co se týče eh, pozornosti, roztěkanosti a tak dále. Toto jsou systémy, které by neměly být eh, namířeny proti lidem, ale eh, měly by prostě zamezovat eh, zneužívání chytrých telefonů během jízdy. My jsme připraveni hledat nějaký kompromis, aby to znění skutečně eh, kladlo důraz právě na tento aspekt, to znamená eh, zamezování, zabraňování eh, užívání chytrých telefonů během řízení vozidla a měli bychom se opravdu snažit o to, abychom se vyhnuli systému, který umožňuje biometrické rozpoznání či rozpoznání obličeje. Pak tady bylo ještě něco, to se E, týká té pomoci e, inteligentní, tady samozřejmě jsme připraveni na e, kompromis, tak aby to bylo přijatelné pro řidiče a v tomto směru můžeme možná uvažovat o systému, který by umožňoval ten switch v dobře odůvodněných případech okolnostech. A co se týče nahrávání údajů e, určité nehody, tak tady také chceme zcela vyjasnit, že se rovněž domníváme, že e, soukromý charakter e, údajů je něco, co musíme i nadále ochraňovat. Samozřejmě vnímáme pozitivně ten konkrétní pozměňovací návrh, jehož cílem je posílit právě tento princip. Děkuji vám. Předsedkyně, děkuji. A jak již bylo na začátku oznámeno, hlasovat budeme o této věci 21. února. Takže můžeme tento bod tímto uzavřít a zabývat se dalším bodem. A ten se týká Eh, pojištění proti hmotné odpovědnosti a tady se budeme zabývat kompromisními eh, pozměňovacími návrhy a dalšími pozměňovacími návrhy. Spravodajkou eh, je paní Charanzová. V tom případě, že tady není, tak na ní chviličku počkáme. Okay, so uh, then we... Dobře, takže nejprve jiný bod, protože <laughs> zpravodaj k tomu jinému bodu tady v sále máme. A Jde tedy o zabraňování eh, rozšiřování teroristického obsahu online. A Julia Reda je zpravodajkou. Ano, děkuji. Já se domnívám, že výměna názoru je to jediné, co eh, k čemu eh, došlo včas eh, či brzy. My jsme bohužel zatím nemohli začít práci na tom nařízení o teroristickém obsahu, protože dlouhá diskuze se vedla ohledně pravomoci a stanovisko IMCO bylo v tomto eh, důsledku také eh, zveřejněno teprve minulý týden, proto nebylo moc času eh, na to se připravit. Nakonec ohledně pravomoce je tomu tak, že podle pravidla 53 plus je IMCO přidružené, to znamená, že já budu na jednání příslušného výboru, kterým je Libe, eh, prezentovat naše stanovisko. A rovněž máme štěstí, že pan Dalton eh, je eh, s námi, je členem našeho výboru, takže tady očekávám velmi těsnou spolupráci. A teď k obsahu toho stanoviska. Asi všichni souhlasíme s tím, že Boj eh, proti eh, rozšiřování eh, teroristického obsahu je velmi zásadní a také si myslím, že nábory a propaganda přes sociální sítě ze strany teroristických skupin vedou k radikalizaci. Zároveň ovšem se domnívám, že musíme dále uvažovat o všech těchto věcech s chladnou hlavou a e, uvědomit si, e, že to, že někdo viděl teroristický obsah na síti, neznamená, že hned někdo bude chtít teroristický útok e, uskutečnit, že tady je širší škála těch důvodů a příčin, to znamená všechna opatření, která přijmeme, musí být součástí širší strategie, ve které bude zapracováno také řada kroků z oblasti vzdělání, osvěty a tak dále. Boj proti obsahu, teroristickému obsahu eh, online nesmí být v rozporu s lidskými právy, protože jinak bychom téměř vlastně dělali eh, teror- práci teroristů za ně samotné a sami se zbavovali svých práv a svobod. Eh, podle zprávy o hm, dosahu pouze jeden z pěti těch pod eh, kterých byly eh, součástí toho šetření, byl takto osloven. Musíme v tomto případě také eh, zkoumat dopad na základní práva, protože vlastně většina toho, co je na síti, není obsahem, teroristickým obsahem E, dotčena. Je třeba, abychom toto sladili s směrnicí o elektronickém obchodování a já bych navrhla, abychom e, rozsah e, nařízení omezili aby platformy, které se týkají soukromých osob, malých a středních podniků a cloud služby byly začeny. My chceme, aby e, cloudové služby také nabízely uživatelům e, kódy, ale to také znamená, že poskytovalé služby e, služeb nemohou sami číst obsah, co je tam uváděný na tom cloudu, takže ho těžko mohou nějakým způsobem monitorovat. E, směrnice o terorismu, kterou jsme e, v počátku tohoto volebního období schválili, bude implementována, implementována teprve v září a musíme zjistit, zda ta příslušná opatření fungují. Budeme postupovat podle časového monogramu e, příslušného výboru a rovněž se budeme snažit nevynalezat již vynalezené. A proto navrhuji sladit definici teroristického obsahu v tomto nařízení nařízení s definicí schválenou ve směrnici o terorismu, eh, která již vytvořila jednotný standard nezákonnosti teroristických činů napříč Evropou. Nařízení o terorismu stanovuje tři povinnosti na eh, webu, to znamená reagovat na eh, reagovat na příkaz o zrušení určitého obsahu a další dvě obdobná opatření. Konkrétně eh, ten požadavek eh, za hodinu smazat teroristický obsah je příliš. Samozřejmě musíme jednat rychle, ale ta lhůta jedné hodiny prostě poskytovateli neumožňuje, aby vlastně věci kontroloval, eh, aby třeba zkontroloval, jestli ten příkaz k odstranění obsahu vydala, vydal orgán, který k tomu je pravomocný. E, rovněž tedy 24 e, hodinová služba e, u těchto věcí není realistická. Takže já opakuji, navrhuji, abychom sladili tento obsah s obsahem směrnice o elektronickém obchodu, abychom tam hovořili o v rychlém odstranění expedition removal a myslím si, že e, ty věci, které e, by šly nad rámec toho, co je e, stanoveno, je, by se mělo týkat pouze těch platform, které jsou opravdu vystaveny v praxi teroristickému obsahu, jinak ostatní by měly být z, článku 3 nařízení vyjmuty a e, platformy by neměly rozhodovat o tom, co, co představuje propagandu a co e, ne. A proto také jsem pro vypuštění článku 5, e, který se tímto problémem zabývá. Pokud veřejný orgán informuje platformu o teroristickém obsahu, tak tato informace musí také obsahovat hodnocení, zda je ten obsah vnímán jako nelegální či nikoliv, protože jinak je ta platforma v neřešitelné situaci. Byla by poháněna k odpovědnosti, pokud by nereagovala, ale přitom se vlastně tak trochu to celé vnímá jako dobrovolné opatření, takže to není příliš logické. Pak je tady ještě otázka eh, slaďování, eh, proto jsem pro vypuštění článku 6 pro aktivní opatření. Je pravda, že některé velké firmy již ty filtry používají dnes, ale rozšiřování tohoto užití, jeho generalizování by bylo v rozporu s lidskými eh, právy. Také bychom měli Eh, jít jinou cestou než proaktivní filtry. Komise sama stanu, eh, uznává ve svém hodnocení, eh, že situace není zatím zralá na to, abychom se vyhnuli určitým pochybnostem a proto nemůžeme zavádět povinné užívání těchto nástrojů v situaci, kdy situace ještě není stabilizována abychom eh, dospěli k tomu, že bude rychleji eh, zrušen teroristický obsah, tak eh, bychom měli mít určité služby i pro takzvané hosting services. Já se do středy, kdy vyprší lhůta pro podávání pozměňovacích návrhů, pokusím o některé z nich a závěrem, abychom také do, stály základním právům, tak je tady otázka určitých záruk, možnost hledání nápravy a také transparent, větší transparentnost na, eh, co se týče poskytovateli eh, toho hostingu. Ve středu, eh, do středy mohou být podávány pozměňovací návrhy Stanovisko by mělo být schváleno v zásadě 21. února, ale eh, výbor Libe eh, teprve eh, hlasuje v koncem března, takže máme dost času na to, abychom promítli svá stanoviska do celého textu. Děkuji. A za EPP je tady někdo? Lucy Anderson za FNDP. Děkuji. Toto je návrh, který prostě nebyl nějak úplně skvěle eh, redigován. Asi by si to opravdu vyžádalo nějaké zlepšení. Ano, je tady pravidlo 53+, plus a to je šance, aby expertíza tohoto výboru byla vzata více v potaz. Jednou z otázek je, jak to vlastně sladit ze směrnicí o terorismu, jak zajistit, aby eh, to eh, i z té redakční stránky bylo v souladu. Souhlasím s řadou věcí, které Julia řekla. Nejsem si ale jistá, zdali bychom měli mít tak extrémní přístup a vypustit článek 5 a 6. Spíš bych byla proto, abychom tyto dva články modifikovali, než je vypustili. Myslím, že je v pořádku, že jsou tady určité pochybnosti ohledně na jedné straně eh, poskytovatelů infrastruktury a eh, poskytovatelů eh, hostingu co se týče toho teroristického obsahu, že tady jsou určité pochybnosti ohledně toho, co je skutečně možné, co je proveditelné, takže na, tom bychom se ještě, na to bychom se ještě měli posadit. Definice toho, co je hosting provider, není příliš jednoznačně formulována ani v textu komise v bodu úvodního ustanovení a pokud to není technické, technicky možné pro eh, tu infrastrukturu cloudu či něco podobného, specifikovat jasně, či identifikovat jasně obsah, aby mohl být případně vypuštěn, tak to ani teoreticky není v pořádku uvádět do textu. Pak je tady další věc, ta penále, ustanovení o penále. Myslím si, že by bylo lepší, kdybychom se dostali k nějakému harmoni, harmonizovanějšímu přístupu ohledně penále. Toto je nařízení, měli bychom to eh, sformulovat dobře. A je pravda, že eh, členské státy mají v této oblasti eh, velkou eh, volnost, ale měli bychom se vyhnout tomu, co nazýváme forum shopping ze strany velkých firm všechny členské státy by měly jasně říct, jasně vědět, co dělat v případě uvalování těch penále. A Lhůty jsou jasné, doufám, že všichni ve výboru budou mít možnost se tím dohloubky zabývat. Děkuji za ECR Den Dalton. Děkuji, paní předsedkyně. Omlouvám se za poněkud pozdní příchod. Chtěl bych poděkovat zpravodajce za návrh stanoviska. Řekl bych, že to je dobrý základ pro další práci. V pár oblastech snad zachází až příliš daleko, co se mé frakce týče, ale chápu co do rozdílu oproti zajišťování svobody informací a svobody vyjadřování. Eh, co do kompetencí jsme v této věci hodně bojovali. Já jsem zpravodajem ve výboru Libe k této věci a rozhodně nejsem nějak extra šťastný z toho, co se stalo výboru IMKO. Řekl bych, že to je politování hodné rozhodnutí tou hierarchií v konferenci předsedů hierarchii frakcí v konferenci předsedů, což nás poněkud znevýhodňuje vůči výboru Kult, který naopak dostal víc, než co chtěl. Já jsem tedy zpravodaj za Libe, ale rozhodně zohledním názory tohoto výboru. Jak řekla Lucy, zohledním také odbornost tohoto výboru eh, v otázkách, kde máme kompetence. Souhlasím s Lucy, že návrh komise není tak úplně dobře sepsán. Bude si žádat poměrně dost práce, abychom ujasnili, že nevytváříme nic nežádoucího, což bude jistě hodně práce. Celkově podporuji cíle tohoto návrhu. Rozhodně je problém, že se online objevuje spousta teroristického obsahu, který jen zůstává až příliš dlouho. I když třeba nebudeme moci stahovat veškerý a likvidovat jej, snad se budeme moci pokusit jej odstraňovat co nejrychleji. A v tom smyslu je návrh komise dobrý základ. Je zde však řada oblastí, kde je lze zlepšit a zefektivnit. Rozsah tohoto návrhu je celkově vzato rozumný. Z práce, kterou jsem zatím odvedl, se zdá, že zde máme určitý problém s tou cloudovou infrastrukturní eh, službou a o tom, zda to má být eh, eh, zahrnuto do rozsahu. Tady nehovoříme o těch uživatelských službách, spíše o biznisové infrastruktuře, například standardizované systémy pro webové stránky, kde nikdo nekontroluje a nefiltruje data. A pokud vím, tak vlastně ani neexistují technické možnosti, jak odstraňovat konkrétní obsah. Mají možnosti smazat celé weby, ale to by bylo poněkud extrémní řešení. Začlenění těchto služeb do eh, toho rozsahu je, kdo je prvním řešitelem toho problému. Je to ta platforma, kdo má likvidovat ten obsah, anebo to je eh, poskytovatel toho obsahu, který je jaksi o krok blíže celé věci. To jsou všechno otázky, na které se musíme zaměřit, chceme-li řešit, jaké služby přesně mají do toho rozsahu spadat. Co se týká definicí, mnoho definic zde v tom návrhu je již standardizováno v legislativě EU. Asi největší problém bude s definicí teroristického obsahu. Můj názor je, že tato definice padla v směrnici o terorismu a podle mě tady na tomto místě není e, vhodné otevírat celou věc. Chápu, že někteří lidé třeba nejsou úplně spokojeni s některými definicemi, ale Vzhledem k tomu, jak na tom jsme, bych řekl, že toto je ten nejlepší postup, jak dospět nějaké definice terorismu, abychom se vyhnuli dlo- sáhodlouhým diskusím o tom, co to je a co to není terorismus. Co se týká konkrétních opatření o um, hledně zabraňování rozšiřování teroristického obsahu, tak tady jedna z největších obav, kterou mám, a vlastně to říkala už Julia Reda na začátku, je to, že eh, ty doložky No, omezené odpovědnosti v směrnici e-commerce, tímto nejsou vůbec podkopávány. Vím, že toto je obava mnoha zde ve výboru a řekl bych, že je důležité, abychom eh, se ujistili, že se to nestane ani nadále. Pouze smazání těch článků o proaktivních opatřeních asi není ten nejlepší postup, aby náš výbor dosáhl vlivu na výbor Libe. A řekl bych, že jsou určitá proaktivní opatření, která pravděpodobně bude nutné podniknout. Zejména ta proaktivní opatření, která provádějí weby eh, dobrovolně. A to je potřeba uznat. A řekl bych, že v textu bychom měli najít nějaký způsob, jak toto uznat a nepenalizovat platformy za dobrovolná opatření, která sami podniknou, i když třeba ta opatření nevždy stačí protože je to takový v vozovkách závod ve zbrojení, že ano. Takže jde o omezení rizika. Takže musíme se zaměřit na platformy, kde existuje skutečné riziko. Komise se o to snaží, alespoň to tvrdí ve svém návrhu. Já bych řekl, že to není dosti explicitní. Měli bychom se na to znovu zaměřit. Ale to, co je navrhováno s pravodajkou, je podle mě dobrý základ. Možná se pokusím to trošičku vycizelovat. A pak ještě jedna otázka sankcí. To je velice důležitý prvek celého systému. Už máme nějaký precedent eh, ohledně jaksi sankcí na, na základě obratu, to už máme v eh, GDPR. Já nejsem úplně pro tento druh opatření, ale už to v legislativě je. Podle GDPR to webovým stránkám hrozí. A bude potřeba mít i nějaký flexibilní, sankcion, eh, flexibilní systém sankcí, když hovoříme o dobách stažení toho obsahu. Například eh, ty 4% obratu, když trvá eh, smazání obsahu více než jednu hodinu. Vzhledem k dopadu na naše firmy je toto velice významná otázka pro náš výbor, pro náš trh i pro naše spotřebitele a já se budu ze všech sil snažit, abychom tu otázku dotáhli do konce ještě před koncem mandátu. Těším se na spolupráci s výborem IMKO, těším se na spolupráci s Julie. Děkuji vám. Děkuji vám. Než dostane slovo pan Selimovič, dostane slovo paní Majdel. Děkuji. Omluvte prosím mé spoždění. Chtěla bych poděkovat komisi za návrh a zpravodajce za takto detailní návrh stanoviska. Všichni asi zažíváme, že rozšiřování teroristického obsahu online a glorifikace násilných a teroristických činů podněcuje k dalším podobným činům. A to dává Evropanům pocit, že už nejsou v bezpečí ve svých každodenních životech. Zejména v důsledku pařížského útoku online komunita oznámila, že sama zahájí kroky pro odstraňování obsahu, který na internet dávají teroristické organizace. A od té doby zavládla taková dobrovolná spolupráce s Evropským internetovým fórem a Posílila se komunikace mezi Interpolem, Europolem a e, daňovým sektorem, abychom co nejrychleji zasahovali proti tomu, co považujeme za nelegální obsah online. Je to podle mě jasný příklad toho, kde se, kdy se všechny strany dokáží semknout za některým problémem. Je to důkaz také toho, že teroristé Eh, chtějí zneužít technologii k rychlému šíření svých poselství a k cílení na zranitelné publikum. V tomto ohledu je návrh komise nutným legislativním nástrojem. Jsou zde určité problematické body, o nich hovořila paní zpravodajka ve svém návrhu, například eh, definice teroristického obsahu, hostovací služby, Eh, prodloužení eh, termínu pro stažení obsahu a tak dále. Souhlasím se s pravodajkou, že rovnováha mezi ochranou základních práv, jako je svoboda vyjadřování nebo eh, právo na soukromí, že to musí být zachováno. Ale zároveň je potřeba bojovat s radikalizací a šířením nelegálního obsahu online. To musí souviset také s prací v terénu přímo v ohrožených komunitách. Ráda bych chtěla, aby mi někdo vysvětlil, proč je tam to slovo nelegální před slovy teroristický obsah. Protože pojem nelegálnost se liší členský stát od členského státu. Chtěla bych, abychom si také udělali jasno, co do těch sankcí nebo pokud za nedodržení těch předpisů. Sankce jsou důležité, ale to, jak jsou nastaveny teď, může vést k rozdílu mezi členskými státy. A pak jde také o eh, možnost součinnosti s, eh, se směrnicí o elektronických důkazních materiálech. Co se týká spolupráce s dalšími orgány, tady potřebujeme vyjasnění celé věci ve smyslu, že je potřeba sdílet informace, pokud jsou ohroženi na životě občané, eh, nebo pokud by se jednalo o porušení mezinárodního práva a v podobných příkladech. Takže to je jen obecně několik hlavních bodů, které bych ve svých pozměňovacích návrzích chtěla řešit. Ještě jednou bych chtěla poděkovat eh, Julie za odvedenou práci na toto téma a samozřejmě se těším na spolupráci se stínovými zpravodaji s paní zpravodajkou. Eh, pak ještě jedna technická otázka, dovolíte-li. Vzhledem k tomu, že se kompetence výboru potvrdily až poměrně pozdě, Chtěla bych poprosit o drobné prodloužení lhůty pro pozměňovací návrhy. Tedy bylo by to stejné datum, 23. ledna, ale až do 18 hodin nebo do konce pracovní doby, pokud by to šlo. Věřím, že kolegové mne v této žádosti pochopí. Já tu žádost samozřejmě pošlu také písemně e-mailem. Děkuji. Děkujeme, Evo. Teď má slovo Jasenko Selimovič. Děkuji. Chtěl bych poděkovat paní zpravodajce za velice důslednou, důsledné stanovisko. Chtěl bych poděkovat komisi a ostatním stínovým zpravodajům. Toto bude velice složité téma, bude potřeba pracovat velice pečlivě. Nejsem si tak úplně jist, že e, doba předvolební je dobou opatrnosti, ale to je problém, se kterým se budeme muset popasovat. Všichni si uvědomujeme, že to, že se nelegální obsah sdílí na internetu stále víc přeshraničně, je velký problém. Například jen na Twitteru zakázali více než 1,2 milionu účtů v důsledku porušení smluvních podmínek co do nešíření teroristického obsahu, a to mezi srpnem 2015 a zářím 2017. Takže problém to je, propaganda se šíří. A to velice rychle. Takže eh, chápu ten, tu lhůtu do jedné hodiny, chápu, odkud to přišlo. I když chápu také to, co tady o tom zaznělo. Úkol je velice jasný. Zabránit šíření teroristické propagandy offline a online. Zejména pokud by ta propaganda mohla být, mít vážné důsledky, třeba by někoho podněcovala eh, k páchání teroristických činů. Ale na druhé straně mám s tímto návrhem tři problémy. Za prvé, souhlasím, že e, něco nehraje v tom rozsahu a v těch definicích. Já nemám problém s tím tam začlenit fyzické osoby. Dokonce bych řekl, že nějaký web, když je spravován fyzickou osobou, tak z hlediska teroristických činů je to přece úplně jedno. Nevím, proč bychom se měli nějak zdráhat eh, řešit tyto věci i v otázkách webů spravovaných fyzickými osobami. Na druhou stranu souhlasím s tím, co říkala paní Reda ohledně zpřesnění definic určitý odkaz na terorismus nebo na tu směrnici o terorismu, ta, to by asi bylo lepší. Definice terorismu zde je až příliš široká. A v podstatě by se najednou terorismem mohlo stát lecos. Eh, například ve Švédsku eh, jsme před pár lety schválili eh, zákon, v důsledku toho činu, který spáchal pan Breivik v Norsku. On pak vydal svůj manifest na internetu. Má se ten manifest považovat za podněcování k terorismu? Protože podle této definice jednoznačně ano. Ale když si to čtete, tak jsou to v podstatě myšlenky takového hodně zmateného mladého muže, a ve finále to nevede v podstatě k ničemu, spíš to kohokoliv, kdo si to přečte, odradí od eh, vlastně úplně všeho. Rozhodně to k ničemu nepodněcuje. Takže eh, řekl bych, že přísnější definice by byly vhodnější. Druhý problém. Tady jde o to, jakou cenu platíme za odstraňování teroristického obsahu online. Nikdy to nesmí dojít až tak daleko, že budeme omezovat třeba svobodu vyznání nebo svobodu přesvědčení. To jsou nosníky naší společnosti a je potřeba je neustále zajišťovat. Švédská ústava tyto svobody chrání dvěma způsoby, tedy svobodou tisku a e, základním právem na vyjadřování. A podíváme-li se na některé odstavce v tomto návrhu, tak je zřejmé, že to bude v nesouladu s naší ústavou. Já vím, že to je zvláštní, ale my máme jiné úrovně na ochranu těchto svobod v jednotlivých státech. Ve Švédsku například nesmíte nikomu zabránit v tom, aby něco zveřejnil, i když víte, že to, co zveřejní, eh, bude představovat trestný čin. Až tak daleko my jdeme v ochraně vyjadřování a ochraně svobody vyjadřování ale jinde třeba takto preventivně zasáhnout můžete. Pro nás jsou ale takovéto preventivní kroky problematické. Samozřejmě nechceme, aby teroristé šířili svou propagandu na internetu, ale prevence to je něco, co nám také není úplně po srsti. Třetí problém. To jsou ty postupy, ve věci aplikace těch platných postupů. Protože zatím to je tak, že platí postupy země, která vyšle pokyn pro odstranění obsahu. Ale co když ten pokyn vyšle třeba 10 zemí? Tak budete řešit všech těch 10 postupů najednou? V různých zemích, v různých jazycích? To je podle mě nepřiměřené. Je nepraktické, aby to tak fungovalo. Nejlepší by bylo, aby to aby se to dělo v zemi, tam, kde ten obsah je online. Takže to jsou věci, které je potřeba vyjasnit. Přesto jsem přesvědčen, že najdeme dost sil, abychom toto téma vyřešili tak jemně, jak si to téma tohoto druhu žádá. Děkujeme, Jasenko. A teď, pokud vím, paní Anderson si chce vzít slovo. Eh, Já chci jenom podpořit požadavek eh, paní Madel, aby se trošku prodloužila lhuta. Myslím si, že vzhledem ke všem těm jedy, je, nejistotám s tím spojeným by to bylo dobré. Kolik jste říkala? Pět nebo šest? Já jsem říkala šest. Ano, to by bylo bezvadné. Děkuji a teď eh, má slovo komise Tamas Exigaty. Pan Tamas Exigaty, ne? Nepřejete si slovo? Dobře. V tom případě eh, dám slovo. Aha, prosím, vy si přejete slovo. Tak prosím, paní Hirsch. Paní předsedkyně, milí kolegové a kolegyně, Já vím, že tím hlavním cílem komise je zabraňovat šíření teroristického obsahu online a dát členským státům eh, nástroje, aby mohli eh, toto provádět. To je všechno správné, ale řekl bych, řekla bych, že ty nástroje, které jsou navrhované, nejsou vhodné pro toto. My pro toto nepotřebujeme eh, evropskou činnost. My s tím máme v Německu vlastní zkušenosti. Samozřejmě tento návrh nařízení není kopií německého zákona jedna ku jedné, ale ta logika je úplně ta samá. Jsou zde určitá závazná proaktivní opatření pro internetové služby. Ve finále to je vlastně dodatečná filtrační povinnost. A to je diskuse, kterou jsme vedli. Nechceme, aby se tento článek 6 stal novým článkem 13. E, automatizace těchto filtrů je určité riziko pro svobodu vyjadřování, to si musíme uvědomit. A e, nesmíme zapomínat na článek 15 e, směrnice o elektronickém obchodování. Samozřejmě je potřeba zabraňovat prostřednictvím určitým opa- určitých opatření šíření teroristického obsahu, ale přiměřeně a podle jasných definicí. Jak tady zaznělo, máme nařízení k boji s terorem, máme definice související s trestnými činy, s teroristickou činností a tak dále. A na to přesně bychom se měli odkazovat. E, ty e, vágní definice, které máme zde, povedou přesně k tomu, že nám hrozí nebezpečí, že uvnitř EU Eh, budou vlády, které to třeba nemyslí tak úplně vážně se svobodou vyjadřování, jako třeba Maďarsko, přesně využijí tento nástroj k tomu, aby umlčeli své protivníky. A to jsou důsledky, to jsou faktické důsledky, o kterých musíme přemýšlet. Proto společně s kolegy předložím pozměňovací návrhy v tomto smyslu, protože si myslím, že musíme jednat především přiměřeně. Děkuji. Uh, Děkuji. A Nyní dávám slovo paní zpravodajce. Děkuji, paní předsedající, a dovolte, abych poděkovala všem kolegům za jejich povzbudivé poznámky. Všichni se jistě shodujeme na směru pozměňovacích návrhů a stanoviska. Otázka ovšem je, jak daleko půjdeme. Tady jsem slyšela značnou podporu, aby se zpřesnila definice jak osobního rozsahu, tak i de- definice teroristického obsahu. Pokud jde o to, aby tady byl soulad eh, s směrnicí a základem, základem monitoringu. Musíme dát samozřejmě pozor na to, abychom dodržovali základní práva, takže takový automatický filtr by byl nepřijatelný. Ale jak říkal někdo z kolegů, určitě bychom mohli uznávat dobrovolná opatření, která už se provádějí a zasadit je do určitého rámce. Pokud tedy internetové stránky jednotlivců by měly být zahrnuty, pak je zase otázka, jaké by měly povinnosti. Povinnost samozřejmě odstranit obsah do hodiny, pokud by to byla internetová stránka, kterou provozuje jednotlivec, to by nebylo proveditelné, vzhledem k tomu, že 99 eh, takovýchto stránek nikdy nedostane požadavek na odstranění, čili požadovat, aby najednou byly takto pořád k dispozici, aby eh, mohly být kontaktovány, když se to nikdy nestane, tak to dost dobře nejde. Mohli bychom samozřejmě pomyslet také na různé úrovně eh, odpovědnosti pro různé velikosti, tak by se to dalo řešit. I nemůžeme ale požadovat na jednotlivci, aby eh, dodal eh, do svých podmínek, eh, dejme tomu, definici teroristických, ter, terorismu, teror, teroristického obsahu. Proto si myslím, že zkrátka internetové stránky, které provozují jednotlivci, by měly být úplně mimo, eh, neměly by být zahrnuty. A pokud ano, pak by tady měly být velice omezené povinnosti. Nemělo by to být více, než reagovat na požadavek odstranit eh, do určité rozumné lhuty. Pokud jde o požadavek na prodloužení lhuty do konce pracovní doby, pokud jde o sekretariát, zdá se, že jim to vyhovuje. Myslím, že jim to nebude způsobovat problémy. A samozřejmě, že si uvědomuji, že vzhledem k tomu, že práce na tomto návrhu začala pozdě, všechny lhuty jsou hodně uh, krátké, ale myslím si, že uvažujeme všichni zhruba stejným směrem. Můžeme tedy doufat, že toto stanovisko bylo hladce dokončeno. A je tady ještě požadavek tedy posunout lhůtu 23. Eh, do 6, což by znamenalo formálně do 5.30. Je to požadavek ze strany EPP i SND. Souhlasí všichni s tím, abychom takto tu lhůtu prodloužili? Dobře, pokud eh, technické služby eh, to pokládají za možné, můžeme tedy rozhodnout, že opravdu ta lhuta bude prodloužena do 5.30 23. února. Je to lhuta na předkládání pozměňovacích návrhů, ano. Eh, samozřejmě, že vám to ještě sdělíme písemně, až zjistíme, jak je to technicky možné ze strany našich služeb. Teď přecházíme k pojištění občanskoprávní eh, odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrola povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění. Spravodajkou je Dita Charanzová a dávám jí slovo. Děkuji vám mnohokrát, eh, paní předsedkyně, vážení kolegové. <clears throat> Eh, já jsem na minulém eh, schůzi výboru zabíhala do všech možných podrobností. Dnes to bude daleko stručnější. Myslím si, že jsme dospěli k dobrému souboru kompromisních návrhů, bere v úvahu náměty všech politických skupin a kompromisy a doporučování eh, na hlasovacím seznamu, pokud budou schváleny, pak tady bude mít návrh, který skutečně poškozené bude lépe chránit a policie bude mít větší pro prováděcí pravomoci, aniž by se zvyšovaly částky pojistného pro tisíce e, občanů. Myslím, že bylo, bylo chybou přijmout e, taková opatření, která by měla krátké jenom e, krátkodobý výhodu, ale prodražila by se pojištěným ale e, takovéto návrhy tedy evidentně by většina členských států nepodpořila, zejména tedy e, ve finanční formaci, kde se o tom jedná. Proto bych chtěla poprosit členy, abychom se zaměřili na to, abychom zítra schválili dobrý a vyvážený text, který by Rada mohla bez změn přijmout a my bychom potom mohli zajistit co nejrychlejší implementaci pozměněné novelizované směrnice. Ten návrh e, byl reakcí vlastně na insolvenci irské pojišťovny, kde potom pojištění nezískali žádnou kompenzaci. Teprve nedávno k něčemu podobnému znovu došlo v Bulharsku. Pokud neschválíme tuto legislativu, pak vždycky bude toto riziko v budoucnosti existovat. A proto úlohou této legislativy je napravit jaksi tento systém, ale neměnit ho úplně. Jak už jsem říkala na první rozpravě, 99% systému eh, pojištění odpovědnosti z provozu existuje, funguje dobře. Musíme tedy napravit zhruba 1%. Proto bych vás chtěla poprosit, abyste hlasovali zítra za finální zprávu. Pro finální zprávu. Nakonec bych chtěla poděkovat stínovým zpravodajům za všechny velice eh, dobré připomínky. Hodně toho je technická záležitost a bylo mi velkou ctí a potěšením spolupracovat s kolegy a jsem velice ráda, že jsme se hodně na této věci shodli, tedy mnohokrát děkuji a těším se na zítřejší hlasování. Děkuji vám, Dita. A nyní eh, otevírám diskusy. Začínáme od EPP, eh, e paní Pospíšel. Děkuji pěkně. Mm, já chci nejprve na úvod eh, říci, předtím než shrnu pozici eh, naší frakce ppe že jsme velmi spokojeni s tím, jaký postup zvolila paní zpravodajka, zkušená, kvalitní eh, členka našeho výboru a v zásadě necítíme v tuto chvíli žádný velký rozpor mezi pohledem paní zpravodajky a pohledem naší politické frakce Eh, ten materiál ten návrh pokrývá pět základních eh, oblastí a dovolte mi tedy velmi stručný komentář eh, k těmto pěti částem. Jedna oblast se věnuje minimální výše pojistného krytí, kterou budou muset pojišťovny zavést. Zde podporujeme částku stanovenou komisí a nevidíme důvod, proč by se tato částka měla dále navyšovat Eh, druhá oblast se pak týká možnosti členských států provádět kontroly pojištění vozidel zde opět podporujeme mm, pravidla navržená komisí eh, a podporujeme také některé návrhy které zpracovala k zpřesnění této pravomoci státu paní zpravodajka. jsou to ty návrhy které kladou zvýšený důraz na citlivé nakládání a ochranu osobních údajů to je pro nás mimořádně důležité téma co do množství informací které mezi sebou eh, eh, takto mají být poskytovány a mají členské státy sdílet se domníváme že by se měly sdílet pouze ty nejnutnější údaje eh, nezbytné údaje vztahující se k pojištěnci. proto máme podaný vlastní pozměňovací návrh číslo eighty nine který je alternativou návrhu paní zpravodajky číslo sixteen a je podle našeho názoru více umírněný Třetí, oblastí, kterou chci zmínit, se týká eh, samotné působnosti směrnice. To téma zde bylo diskutováno již minule velmi výrazně, to znamená, na jaká všechna, všechny typy vozidel se má směrnice vztahovat. Eh, podle našeho názoru se zde, jak si rozcházíme s pohledem komise, podle nás komise pojala ten původní návrh eh, velmi široce a my jednoznačně podporujeme zúžení této směrnice pouze na ta vozidla která jsou vymezena a typově schválena v souladu s evropskou legislativou. Příliš široké pojetí oblasti působnosti by mohlo způsobit podle nás některé nežádoucí vedlejší účinky, například neadekvátní zásah do sportovních událostí, závodů s motorovými vozidly, anebo nepřiměřenou regulaci drobných eh, vozítek, jako jsou například elektrokola a elektroběžky. Zde opravdu odkazuji na debatu, která zde probíhala minule na výboru. Ta naše pozice v tomto je jednoznačná a je v souladu se stanovisky paní zpravodajky konstatuji tedy že v této věci budeme podporovat návrh paní zpravodajky který se oblastí působnosti zabývá. čtvrté téma které bych chtěl zmínit eh, které je upraveno tímto návrhem je potvrzení o eh, škodném průběhu předchozích eh, pojištění toto usnadní spotřebitelům eh, přechod od jedné pojišťovny ke druhé a posílí jejich pozici. je to posílení práv spotřebitele pojištěnce takže to podporujeme budeme zde podporovat kompromisní pozměňovací návrh číslo six který je podle nás vyvážený a zahrnuje všechny potřebné údaje. Pátou věcí, kterou bych rád zmínil ve svém krátkém vystoupení, je debata, která zde byla velmi široká a týkala se tzv. garančních fondů. Eh, my podporujeme vznik garančních fondů, které by měly vyplácet poškozené strany v případě insolvence pojišťovny, která za nehodu ručila. Ačkoliv jsem přesvědčen, že při vyjednávání mohla proběhnout rozsáhlejší debata o místě původu garančních fondů zde jsme měli opravdu i debatu uvnitř frakce které mají kompenzovat oběti nehod v případě, že se nehoda stala v, jednom z členských států, než, respektive stala se v jiném členském státě, než kde sídlí pojišťovna. Po zvážení všech dostupných argumentů jsem se nakonec přiklonil k návrhu paní zpravodajky a za naši frakci mohu konstatovat, že budu podporovat kompromisní pozměňovací návrh číslo five dovolte mi abych tedy závěrem poděkoval všem eh, kolegům kteří přispěli k vyjednání těchto kompromisů a hlavně na prvním místě paní zpravodajce která odvedla na daném materiálu mimořádně pozitivní práci. děkuji. Search tady není kvůli problémů v dopravě, hodně se omlouvá. Já toho moc nemohu za něj říct, než tolik, že on si velmi pochvaloval spolupráci na tomhle eh, textu. Máme ještě eh, určité obavy, i když pokroku byly, bylo dosaženo. Eh, většinu kompromisů podporujeme a on osobně je proti tomu, jak je koncipován bonus malus. Myslí si, že by to mělo být co nejvíc uživatelsky příjemné a budeme tedy tuto věc dále sledovat. Leno, děkuji a za EKR. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych také chtěl poděkovat eh, paní zpravodajce za excelentní a rychlou spolupráci, za konstruktivní přístup k jednání. My jsme e, pro e, ty kompromisy, které se zabývají právě těma věcma, která nám v původním návrhu komise e, nevyhovovala, takže je tady otázka pole působnosti. Komise v tomto měla přístup značně problematický protože užití bylo vnímáno jako způsob dopravy, nebavil, vůbec se tam nezohledňovaly e, otázky zemědělství a historických vozidel, e, takže to, co by e, bylo, kdyby bylo přijato to, co navrhla komise, tak by to bylo velice nepřiměřené a přímo katastrofální pro pojišťováctví. Bylo by to naprosto nemožné Eh, motorovým sportovním vozům poskytovat eh, tento typ eh, pojištění, tak jak to bylo v původním návrhu ustaveno. A takovéto pojištění by vlastně všechny, ta, všechny ty konkrétní události učinila neproveditelnými a nebylo by tedy možno takto postupovat. Pokud by to bylo naopak možné, tak bychom eh, eh, chtěli říct, že tam, kde byla eh, již aplikována tato forma pojištění těchto událostí, že možno to je, ale tak, jak to komise koncipovala, to je opravdu neopodstatněné. Prostě stručně řečeno, tím, že jsme se vyhnuli v tom kompromisu sportovním vozům a dalším typům eh, eh, vozidel, vozítek, eh, tak nám ten text vyhovuje a budeme pro něj hlasovat. Předsedkyně, děkuji Danieli a teď za zelené Pascal Durand. Děkuji, paní předsedkyně. Velmi stručně. Samozřejmě chci poděkovat Dytě a říct, že my podporujeme tuto zprávu obecně. Už to bylo řečeno, nikoho to nepřekvapí, že máme určité malé starosti s e, těmi elektřinou poháněnými e, koly, které jedou pod 25 km za hodinu, nemají poznávací značku a e, policejními složkami jsou vnímány jako e, bicykly, takže se pro ně legislativa nemění. To je jediná věc. Bylo to už také zmíněno v bodech úvodního ustanovení. Takže my v tomto směru e, bychom chtěli předložit návrh pro tento typ Eh, bicyklu, aby nebylo tam to povinné pojištění. To je všechno z naší strany. Děkuji. A teď ještě někdo další by se chtěl zapojit do rozpravy. Pokud tomu tak není, tak mohu dát znovu slovo Dytě a chci jí poblahopřát, eh, že se to podařilo vlastně týden před eh, tím stanoveným datem, takže to je hodně neobvyklé. Ono by to ale nebylo možné, kdybych neměla podporu svých stínových zpravodajů, takže bych chtěla poděkovat všem, kteří hlasovali k eh, této věci. Můj cíl od samého počátku bylo skutečně se soustředit na pole působnosti této směrnice, v tom smyslu, abychom nešli dál, než stanovuje stávající směrnice. Ohledně systému bonus-malus, tak ano, měli jsme k tomu několik výměn názorů a já bych řekla asi tolik, ta změna se nepřihodí ze dne na den, takže pro mě to úplně nejdůležitější z hlediska spotřebitelů je, že změníme ten stávající systém takže pokud eh, například podobně jako já, eh, se přesunete se svým vozem do Francie a budete ho tam chtít eh, registrovat, tak budete vnímán jako státní příslušník té země a ne bude tomu jako dnes, kdy dochází k diskriminaci v tom smyslu, že ta pojišťovací firma vlastně tu, to pojištění neuznává. Takže bonus malus je možná nějakým naším eh, vzdáleným cílem, ale opravdu k tomu nedojde ze dne na den. Zatím všem děkuji. Předsedkyně, děkuji, takže to je eh, otázka eh, uzavřená. Hlasovat budeme zítra v 9.15. A teď posílení pravomoc vnitřního trhu rozvojem celní eh, unie, Evropské unie a Virginie Rozier má slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Kolegyně, kolegové, v listopadu jsem vám předložila zprávu z vlastní iniciativy ohledně rozšíření konkurenceschopnosti eh, jednotného trhu prostřednictvím celní unie celní orgány a celní politika nás docela za, teď v tuto chvíli zaměstnávají a jde o celou řadu otázek spojených e, s celními předpisy a celními orgány, kterými se teď zabýváme. E, to jsou všechno věci, které se objevují ve zprávě, kterou vám předkládám. Velice se raduji z konvergence názorů s ostatními frakcemi. Sdílíme e, přesvědčení, že celní orgány jsou jedním ze základních stavebních kamenů spojeného jednotného trhu a tvoří tvoří skutečný cement naší unie. Chtěla bych poděkovat kolegyním a kolegům za příspěvky, vysoce kvalitní příspěvky. 70 eh, pozměňovacích návrhů. Já jsem také některé eh, předložila za sebe a své kolegy ze sociální demokracie. Eh, skutečně jsem chtěla poděkovat za velmi konstruktivní výměnu názorů kolem všech těchto otázek. Takže výsledek je takový, že vám předkládám 10 kompromisních pozměňovacích návrhů, které podkládají asi 40 všech těch pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. Nebudu o nich hovořit nějak dopodrobna, jenom se zmíním o těch nejzávažnějších. Za prvé, e, zdůraznění priorit konkrétního charakteru implementace celního kodexu a e, následně e, vytvoření infrastruktury, která musí být sdílena pro lepší implementaci tohoto kodexu a přesvědčení, že toto je prioritní záležitost, je sdílené všemi frakcemi. Žádáme komisi i radu, aby se pustili do díla a vytvořili předpoklady politické, administrativní, finanční a lidské, aby ty části eh, toho informačního rám, eh, to, té informatiky, eh, těch technologií, které zatím nejsou zcela operativní, byly uvedeny vchod v co nejkratší době. Takže E, nebyl by přípustný další odklad. A rovněž trváme, a to se objevuje ve větším počtu pozměňovacích e, návrhů, na transparentnosti, e, viditelnosti a soudržnosti projektů. My prostě musíme lépe ještě kontrolovat, jak evropský, evropskou exekutivu, tak ty národní. Program v oblasti cel na rok 2020 a pro další období by měl být eh, širší a poté, co těch 17 eh, nástrojů IT, které budou dokončeny, žádáme, aby se komise zabývala zrychlením eh, práce v této oblasti i na základě poznatků účetního dvora. Je lépe třeba spravovat program Eh, celní oblasti a komise by měla eh, nechat vypracovat eh, studii o jeho kvalitní implementaci. A pak je tady ještě jedna věc, která je opravdu velmi zásadní. Je zapotřebí, aby Evropský parlament byl průběžně informován o implementaci programu Celní orgány 2020 a o provádění celního kodexu. Chceme tedy, aby komise a členské státy ještě více zlepšili informace, které máme k dispozici, abychom mohli lépe zajišťovat eh, parlamentní kontrolu. Eh, jedná se o eh, více jak 800 eh, milionů eur, které jsou na tuto politiku vydávány. je to politika, která má celou řadu dopadů a proto musí nutně být parlament do toho přidružen. Tím spíš, když dochází k problémům, tak jak toho jsme dnes svědky. Chci poděkovat těm, kteří předložili pozměňovací návrhy a přispěli k vypracování z práce, pra, práce a těším se na hlasování příští týden. A teď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 Děkuji. Eh, chtěl bych nejprve říct, že když tak analyzuji tento text, tak vidím, že paní kolegyně do toho skutečně vložila velké úsilí. pokud jde o název a působnost této zprávy, ale také co potřebujeme, protože musíme tady vlastně eh, klást důraz na tři věci. Za prvé větší konkurence, eh, konkurenceschopnost, protože chceme, aby eh, vnitřní trh Evropské unie byl velmi konkurenceschopný, pokud jde o fungování vůči vnějším trhům. A to je jedna ze zásadních věcí. Za druhé bychom si přáli prohloubení celní unie, to je velice důležité. Protože i když máme dnes vlastně stejné celní předpisy, tak i tak přístup a postupy a faktická administrativní činnost v jednotlivých členských státech je rozdílná. A to není ve prospěch jednoty vnitřního trhu. A proto eh, tady to musíme zohlednit. A pak bychom chtěli zlepšit řízení celní unie. A to vše dohromady by nás mělo vést k našemu cíli. Mohu otevřeně říci, že vlastně v této zprávě se věnuje největší pozornost kritice, což je celé v pořádku. Pokud jde o spoždění zavádění elektronického systému. To je v pořádku, že se to kritizuje, protože opravdu v patřičné době ty elektronické systémy nebyly zavedeny, což nepochybně nevede k prohloubšení lepší celní unie ani k lepšímu řízení této celní unie. To ovšem není vše. Navíc, a to už jsem říkal předtím, nepochybně pokud je o zavádění elektronických systémů, je to ovšem velice důležitá věc, protože dneska máme elektronickou ekonomiku a těžko si dovedeme představit, že by něco mohlo bez těchto systémů dobře fungovat. Ovšem eh, prioritou je, aby ty systémy byly bezpečné a nikoli v ten termín. Čili musíme samozřejmě kritizovat to, že eh, to zatím nebylo ještě realizované a musíme trvat na tom, aby napříště eh, komise dodržovala termíny, ale zároveň ty systémy musí být bezpečné. Jedná se nakonec o finance Evropské unie, jedná se o fungování eh, biznesu. To si myslím je naprostá priorita. A ještě nad rámec fungování eh, elektronických systémů bych chtěla říci, že jsou věci, které tady nejsou vůbec nebo dostatečně zdůrazněné. V první řadě bych zmínil Brexit, že ten bude mít zcela zásadní vliv na fungování jednotného eh, vnitřního trhu, ale také celní unie, protože cokoliv eh, se tady nedotáhne, tak by mohlo mít závažné důsledky. A navíc eh, sám ten, eh, ta skutečnost, že probíhá Brexit, jaká je situace dnes a jaká bude ještě trvat patrně několik měsíců a nedej bože i let, tedy myslím tu nejistotu, to všechno způsobuje velká nejistotu podnikatelům, vývozcům i dovozcům. A myslím si tedy, že otázka Brexitu by měla být daleko více zdůrazněna tady pak další věc je důsledek pro podnikatele a pro férovou konkurenci. Všechno to, co se týká celní unie, veškeré věci, které nejsou v pořádku, neslouží ani věci do e, spravedlivé konkurence. A co spotřebitele? Náš výbor samozřejmě by měl také Eh, hodně myslet na zájem spotřebitelů, totiž na jejich bezpečnost. Když si opatřují výrobky, ať už se jedná o výrobky průmyslové anebo potravinové produkty. A myslím si, že i členové, že také je velice důležité, eh, i pro výbor pro mezinárodní eh, obchod, myslet na vnější vztahy. Já zdůraznuju těchto pár věcí protože eh, stejně jako e my jako EPP jsme dali 21 pozměňovacích návrhů, část z nich se dostala do kompromisu, děkujeme za to a ještě se budeme snažit ty kompromisy trochu skorigovat. Ale počítáme s tím, že pozměňovací návrhy, které nejsou v kompromisech a které, eh, o kterých se budou hlasovat, že budou eh, podpořeny, že vy je podpoříte. Jedná se o důležité věci, jako je Brexit a také činnost podnikatelů, podniků, spravedlivé, férové kon- konkurence a je to věc nakonec i spotřebitelů. Děkuji moc, Adame. Takže Daniel Dalton za EKR. Děkuji, paní předsedkyně. My jsme předložili pozměňovací návrhy. Já souhlasím do značné míry s tím, co eh, bylo řečeno zpravodajkou. Klíčová oblast pro nás je, když hovoříme o Brexitu a ne vlastně pouze o Brexitu, Nejde pouze o elektronické obchodování, to je velice rychle se rozvíjející sektor exportu a importu do EU. My jsme vždy chtěli zajistit, že eh, celní poplatky budou co nejnižší, ale že budou zaručeny i do budoucna. Jde o de minimis požadavky, které de facto jsou v nejnovějším návrhu komise převedeny až na nulu, což bude konec elektronického obchodování, protože budete v situaci, kdy si kdokoliv eh, objedná cokoliv odkudkoliv odinut ze zahraničí, tak to okamžitě spadne do eh, celních procedur a bude se čekat na stanovení poplatku a zaplacení poplatku a tak dále. Samozřejmě nikdo neví, co se stane s Brexitem, a když už hovoříme o celní unii, tak bych řekl, že musíme eh, dát pozor na ty země, které jsou v celní unii, ale nejsou v EU, tím pádem nemají výhody z těch obchodních dohod eh, jako EU. A chceme-li skutečně dobrou celní unii do budoucna, tak bez ohledu na Brexit nemůžeme mít země, které jsou nuceny přijímat snížené sazby na přicházející zboží, ale nemají výhodu těch sazeb pro zboží, které odchází od nich pryč. Ale co se týká této zprávy, tak všeobecně za to se spravodajkou souhlasíme. Děkujeme. Jasenko Selimovič za ALDE. Já bych rád poděkoval paní zpravodajce za její návrh. Řekl bych, že kompromisní pozměňovací návrhy jsou skvělé, řeší celou řadu komplexních témat a jsem si jist, že ve finále budou prospěšné pro tu zprávu jako celek. Fungující celní unie to je samotné jádro Evropské unie a pokud nezajistíme její fungování, tak eh, nám zeroduje většina důvěryhodnosti celé EU. Nejen u daňových poplatníků, ale i u spotřebitelů, u firem a tak dále. Ti všichni od nás chtějí, abychom dělali vše, co je v našich silách, aby celní unie fungovala. Problémy, na které upozorňují mý kolegové, jsou poměrně zřejmé. Jak co se týká infrastruktury, minima byrokracie, otázky Brexitu, který s námi je, ať už dopadne jakkoliv, a tak dále. Dále s uspokojením konstatuji, že to, že komise eh, jak si nevy, nevylučuje informace o svých prodlevách, sebere na vědomí, je potřeba, aby komise s parlamentem spolupracovala, aby pravidelně informovala, aby byla transparentnější. A proto, paní předsedkyně, se těším, že už brzy toto téma dovedeme do konce. Děkuji, nevidím žádného jiného stínového zpravodaje, tak dám slovo dalším kolegům, kteří by chtěli vystoupit. Nikdo nechce, takže slovo má opět Virginie, aby debatu uzavřela. Merci. Děkuji. Děkuji stínovým zpravodajům za jejich připomínky. Myslím, že jsem tady vyslechla eh, některé obavy ze strany zástupce EPP, ale my něco z toho již pokrýváme. Je tady otázka jednotnosti těch postupů e, v celních věcech a také si myslíme, stejně jako ostatní, e, že je nutné, abychom měli časové lhuty, které budou rozumné, ale nepůjdou do nekonečna a aby tyto lhuty byly dodržovány. Samozřejmě otázka Brexitu, ta nám dělá hlavu už určitou dobu. Já doufám, že to nebude trvat věčně, ať už to dopadne jakkoliv. A pak samozřejmě otázka celní unie. Je, to je pro ty, kteří toho chtějí být součástí a ti, kteří chtějí ven, no tak potom si musí eh, uvědomit, co z toho vyplývá. A samozřejmě, že děkuji všem kolegyním a kolegům za příspěvky eh, k této diskuzi. Doufám, že se nám podaří je odrazit správně v kompromisních pozměňovacích návrzích a konce měsíce se těším na hlasování. Předsedkyně tím je uzavřena rozprava ohledně eh, posilování konkurenceschopnosti vnitřního trhu, celní unii a 29. ledna bychom měli hlasovat o textu. Děkuji ještě jednou zpravodajce a před námi je další bod doporučení radě a komisi a předsedům komis eh, zástupcům eh, služby pro vnější činnost. Jedná se tedy o dohodu mezi Evropskou unii a Švýcarskou konfederací. Je to stanovisko k této dohodě, které poskytlo IMCO a FETu. A jedná se o naší první výměnu názoru. Nevidím tady navrhovatele, takže počkáme, popožádám vás o trochu strpení. Teď jsme pana navrhovatele, který si to správně spočítal, ale nevěděl, že jsme napřed informovali, tak jak to vypadá, přijde. Už je na cestě, takže prosím o chviličku strpení a budeme se zabývat e, tímto stanoviskem. Pokud byste souhlasili, tak Jasenko Selimoviče můžeme už teď vyslechnout jako stínového zpravodaje. Je to v pořádku? Děkuji vám. A já chci Andreasovi poděkovat, i když to sám osobně neslyší, za práci odvedené na této věci. V loňském roce jsme eh, v IMKU hlasovali o usnesení a jsem rád, že jsme se opět eh, shodli na sdělení eh, Švýcarské konfederaci. Tady je velká míra integrace a proto je důležité, aby náš výbor se k tomu také mohl vyjádřit. Takže nová dohoda, rámcová dohoda eh, byla vyjednávána nějaký čtyři roky my jsme na našem výboru o tom hovořili velmi často a souhlasím s panem Švábem, že je na čase, aby tyto dohody s nějakým způsobem vyústily v přijetí z eh, dohody. Je to důležité pro podnikatele, pro občany, pro inovace, pro růst. Ovšem od eh, Švýcarské konfederace jsme dostali nějaké varovné signály a já jsem velmi šťastný, že tato tato zpráva eh, je v tomto směru je velice jednoznačná eh, a velmi eh, prostě odmítá nějaká omezení, především pro přeshraniční pracovníky. Toto jsou věci, kolem kterých bychom nikdy neměli nějaké kompromisy přijímat a já chci ještě jednou panu Švábovi poděkovat za tuto zprávu. Děkuji a teď Andra Šváb. Vítejte. Děkuji paní předsedkyně, děkuji panu Simoviči za laskavá slova. Toto je téma, které jsme už projednávali skutečně vícekrát, není to nic nového pro eh, nás a pro kolegy a jak tady bylo správně řečeno, diskutujeme o tom již dlouho a vždycky jsme eh, toto vnímali jako záležitost vnitřního trhu a jsem velmi rád, jako, jako kolegové, že i výbor AFED se teď rozhodl vypracovat zprávu k této eh, tematice trochu později, ale nikdy není úplně pozdě, protože je tady otázka eh, toho, toho, že chceme takovou eh, meziinstitucionální rámcovou dohodu, která by vyvažovala povinnosti eh, Eh, Švýcarů s svobodami, kterých se těší. A ono to není úplně jednoduché, protože Švýcarská konfederace se svou specifickou formou eh, vlády, eh, referendem a specifickými předpisy Eh, eh, nemá úplně jednoduchou eh, cestu, ale vyjednavač se snažil v tom zorientovat a najít tu správnou vyváženou, ten správný vyvážený přístup. A já vám musím říct, že jelikož jsem sám z pohraniční oblasti, tak je to pro mě i osobní záležitost. My chceme mít dobré vztahy, ale zároveň také rovné podmínky pro obě strany. A teď tady máme tento návrh dohody a stanovení stanovisko jsme vypracovali poměrně rychle, abychom eh, dodrželi ty časové lhuty AFETu a eh, vyjadřujeme tady vlastně dlouhodobé stanovisko našeho výboru a jsem velmi rád, pokud by se to mohli podpořit. Děkuji, Andreasi. A Virginie Rosier je tady za sociálně, eh, sociální demokraty. Nejprve bych chtěla poděkovat panu kolegovi za text, Eh, pan Dalton, jehož jménem hovořím, se domnívá, že text je velmi vyvážený a také zdůrazňuje význam pro to, eh, aby ob a aktéři dodrželi ty cíle, na kterých eh, jsme se již shodli v meziinstitucionální rámcové eh, dohodě, ale které ještě mohou být potvrzeny švýcarskou konfederacou. To eh, teď umožní partnerství, aby se plně rozvinulo a aby z toho mohli těžit podnikatelé a především malé a střední podniky a všichni občané. V rámci institucionální rámcové dohody pan Dal se domnívá, že by bylo nasmírně důležité, kdyby eh, tady byl zaručen eh, zásada volného eh, pohybu osob a boží podle článku 7 mezi institucionální dohody. To znamená, že je třeba si uvědomit, že jakákoliv jednostraná opatření by mohla mít negativní dopad a to samé by mělo e, platit i pro zadávání veřejných e, zakázek. Je třeba, aby tady nebyla dem, e, diskriminace i u těch zadávání i u těch zadávání, která by se pohybovala pod tím základním Prahem. Takže asi tolik. Nevidím, že by se hlásil nějaký jiný stínový zpravodaj. Ptám se, zdali zpravodaj chce ještě či navrhovatel si vzít slovo. 29. budeme hlasovat o tomto návrhu stanoviska, tím je uzavřena tato rozprava a my teď tady máme na pořadu jednání e, zprávu z trialogu o Eh, vyváženosti a spravedlnosti při poskytování eh, služeb eh, a pokud by vám to nevadilo, protože tady nevidím příliš mnoho účastníků k této věci, abychom to převedli na zítra ráno. Zítra se tedy sejdeme v 9 hodin společně s INTA a pak máme v 9.15 hlasování.